připomínky a bude eh, mít třeba to schválené. Druhé oznámení eh, je následující. Eh, v souladu s nařízením 152 a na základě dohody politických skupin navrhuji následující změny programu středy diskuse od dotazu rady a komise Eh, následně po eh, rozhodnutí parlamentu eh, z 11.2. Pokud jde o použití metod ze strany CIA, chceme, aby rada byla příslušným způsobem zastoupená, takže to bude přesunuto. Jsou k tomu nějaké výhrady? Pokud ne, tak můžeme tímto způsobem změnit pořad jednání. A nyní můžeme přejít k hlasování. První eh, zpráva paní eh, Hautala. Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropy.